Děkuji kolegům a kolegyním, kteří poslouchali. Děkuji také komisaři Dálímu, že s námi zůstal. A tímto eh, je ukončen tento bod. Eh, schůze bude pokračovat